2010 je nyní znovu zahájeno. Na začátku bych rád přivítal eh, předsedu Evropské rady, pana Hermana van Rompuy. Poprvé na našem plenárním zasedání blahopřejeme vám ještě jednou a srdečně vás vítáme, pane předsedo. We need eh, something like 15 minutes. Eh, máme asi 15 minut na organizační záležitosti a poté se už pustíme do rozpravy. Rád bych rovněž výslovně přivítal pana místopředsedu Barosa. Posledních pět let jste celá obvykle zde sedával, není to pro vás poprvé, co jste mezi námi. A nyní pár úvodních komentářů. Musím vám s, s politováním sdělit, že v eh, železničním neštěstí nedaleko Bruselu byla jednou ze smrtelných obětí rovněž paní Klaudie